ústní dotaz na komisi týkající se podvýživy dětí v rozvojových zemích. Dám slovo Lindě McAven, která je autorkou eh, této interpelace. Děkuji, pane předsedo. Eh, rozvojové cíle milénia se stanovily jasný cíl vymícení extrémní bídy a snížení dětské úmrtnosti. Když se podíváme na vývoj v této situaci, tak pokroku bylo dosaženo, ale přesto e, mnoho dětí umírá a e, v důsledku podvýživy, a to je neakceptovatelné. Tato rezoluce má zajistit, aby komise tomuto tématu věnovala prioritu našim kolektivním akci e, v rámci rozvojového rám, globálního rozvojového rámce. Podvýživa je velkou výzvou. Světová zdravotnická organizace říká, že to je největší faktor dětské úmrtnosti, který způsobuje 35 eh, úmrtí dětí do pěti let. Eh, snižuje to produktivitu a eh, ohrožuje sociálno-ekonomický rozvoj. Proto boj proti podvýživě dětí, poskytování univerzálního přístupu k kvalitním potravinách je jedním z hlavních cílů agenty po roce 2015. V úterý jsme hlasovali na tomuto bodu a je to věc, kterou považujeme za velmi důležitou. Návrh um, pracovní, dokumentu pracovní skupiny OSN ehm, stanoví cíle, aby všechny cíle všechny typy podvýživy byly umíceny do roku 2035. Především u dětí do pěti let. Světová zdravotnická organizace její schromáždění globální cíle schválila to 40 snížení eh, dětí o 4, do 5 let o 40 které to být podvýživou. To znamená snížení uh, dětí, které jsou podvyživené o více než 70 milionů do roku 2025. Uh, ve zprávě, v té zprávě v úterý parlament velkou většinou podpořil tyto cíle a zašel ještě dál. A e, s tím, že hlad by měl být vymícen do roku 25 s cílem podporovat udržitelné zemědělství, zohledňovat potřeby žen, e, farmářek. To je velký příspěvek boji proti dětské podvýživě. Co žádáme od komise? Proč jsme požádali o tuto debatu? Protože potřebujeme konkrétní akční plán ze strany komise. Jak my jako Evropská unie můžeme přispívat k cílům v oblasti dětské podvýživy, jak můžeme spolupracovat s mezinárodními partnery. Vím, že komise na tom pracuje na akčním plánu o výživě eh, Pane komisaře, můžete nám říci, jak e, ta situace vypadá, kdy můžeme očekávat něco konkrétního, jak můžeme zajistit koordinaci mezi jednotlivými politiky s partnery e, s cílem urychlení postupu směrem k těmto cílům. E, redukce dětské podvýživy je možná. Podobně jako jiné rozvojové politiky to vyžaduje zdroje, koordinaci a politickou vůli. Tento týden jsme měli debatu k 25. výročí umluvy o právech dítěte. E, řešení podvýživy v příštích 15-20 letech by bylo velkým příspěvkem k tomu, aby každé dítě mělo základní právo, a které by jim dávalo možnost slušně žít. Σας ευχαριστώ. Το λόγο εκ μέρους της Επιτροπής έχει ο Επίτροπος κ. Χρήστος Τηλιανίδης. Děkuji. A nyní Kristia Stylianidis za komisi. Vážení poslanci, Nevadí. Já jsem tady... Eh, Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem tady dnes, abychom pohovořili o tomto velice zásadním tématu, které nám představila paní McKeven. Všichni si uvědomujeme, že podvýživa není pouze lidskou tragédii ale že jde o ekonomickou záležitost, která může být překážkou udržitelného růstu. Dovolte, abych zdůraznil to, že Evropská komise chce zlepšit stávající situaci, je plně zaangažovaná v tomto úkolu, jelikož několik posledních let Evropská unie skutečně představovala klíčového hráče v oblasti výživy a výživa je jednou z našich hlavních rozvojových politik. Sdělení komise z roku 2013 volal po zvýšení všech aktivit v oblasti mateřské výživy, dětské výživy v našich externích eh, akcích. Stává se to naší strategickou záležitostí. Samozřejmě, že chceme snížit počet podvýživených dětí pod eh, pěti lety života. Máme zde dva akční plány, které jsme připravili. Jeden, který reaguje na podvýživu a druhá záležitost, druhý program, hovoří o tom, jakým způsobem budeme využívat, implementovat našich 3,5 milionu eur, abychom snížili počet dětí s opožděným růstem o 7 milionů, rovněž pod věkem pěti let. Tento akční plán eh, ovšem zatím nepočítá s nějakým hodnocením v pololetí. Musíme samozřejmě zároveň ale monitorovat dopad všech těchto intervencí což podle nás představuje nesmírně důležitý horizontální pilíř našeho akčního plánu v oblasti výživy. Milí kolegové, milé kolegyně, jsme si vědomí toho, že tyto specifické zásahy v této oblasti, které by měly reagovat na podvýživu dětí, ještě nejsou dostatečné. Potřebujeme reagovat i na okamžité příčiny podvýživy. Výživa, potraviny, to musí být mainstreamováno i do všech ostatních sektorů. Zemědělství, vzdělávání, vodohospodářství a rovněž do všech zásahů, které jsme implementovali v oblasti citlivých oblastí. Toto je jeden z důvodů, proč Evropská komise právě vyčlenila 3,1 miliardy eur pro tyto citlivé zásahy v oblasti výživy, především prostřednictvím zemědělství. Bohužel zatím nemáme nějaké důkazy v této oblasti nebo nějaké konkrétní výsledky. My ovšem budeme na to reagovat a budeme se snažit identifikovat nákladovou efektivnost celé oblasti a podívat se na dopad všech těchto aktivit, které jsme zaměřili na tyto citlivé oblasti v problematice podvýživě. Na základě výsledků poté Evropská komise v průběhu průzkumu v poločase v roce 2017 se může rozhodnout přesměrovat některé finanční prostředky na aktivity, které, kterým se da, daří lépe a abychom dosáhli stanovených cílů do roku 2025. Samozřejmě, že nás čekají velké výzvy. Evropská komise proto nemůže být v tomto úsilí osamocená. Evropská komise bude neustále pokračovat ve zvyšování povědomí na mezinárodních fórech, například eh, Scaling Up Nutrition, takzvané hnutí SUN, SUN, to znamená posílit oblast eh, výživy 55 výborů, mezinárodních výborů, které se zabývají potravinou bezpečnosti, jsou součástí tohoto plánu. A dále se budeme snažit o naše strategické partnerství s, s VHO, s FAO, s, budeme aktivní i na polích mezinárodních konferencí, tak aby toto momentum, aby tato hybná síla nezůstala zastavena. A na úrovni jednotlivých zemí jsme aplikovali programování které by mělo posílit účinnost a efektivitu těchto projektů pro léta 2014 až 2020. A v neposlední řadě Evropská komise bude spolupracovat i s nevládními organizacemi prostřednictvím pravidelného informování a sdílení výsledků. Na závěr. Samozřejmě, že bychom měli pracovat efektivně, účinně a proto potřebujeme spojit naše úsilí na všech úrovních. Já proto vítám všechny zainteresované strany, aktéry a počítám rovněž s vaším neustálým s vaší neustálou podporou. Děkujeme. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k zástupcům politických skupin. Jako první vystoupí za EPP paní Záborská. Máte dvě minuty. Děkuji pán pane předsedo, pane komisaři, kolegyně a kolegové. V první řadě bych chtěla poděkovat předsedkyni výboru pro rozvojovou politiku paní Lindě McEwen, že na sebe vzala úkol stát se spravodajkou dokumentu, který výbor schválil již v minulém volebním období. A dále děkuji za spolupráci při podávání pozměňovacích návrhů. Děkuji kolegům, kteří měli na starosti toto téma v jednotlivých politických skupinách. Bylo zde již zmiňováno, že tento týden jsme již hlasovali o dokumentu, který, se věnuje tomu, co bude po roku 2015 z cíly milenia. Nedostatečná výživa je skutečně komplexní problém, kteří, který zatěžuje celou společnost. A to proto, že pokud dochází k nedostatečné výživě, tak se nedodržují základní lidská práva. A to je právo na důstojný život těch nejmenších dětí, které žijí v hladu. Když si připomeneme, že každou minutu umírá několik dětí, ne proto, že v jejich zemích je válka, nebo proto, že by byly nemocné, ale proto, že mají hlad. A to nejsou jenom ty děti, které umírají, to je tisíce dalších dětí, tisíce a tisíce, které si nesou důsledky z nedostatečné výživy a to důsledky na celý život. Zde hovoříme o číslech. Myslím si, že ta čísla známe již téměř z paměti. Ale důležité, důležitá je spolupráce. A to jednak s institucemi Evropské unie, ale také s dalšími organizacemi, které se věnují výživě, a to hlavně tedy spolupráce s FAO. Je důležité, aby respektive tento týden by mělo být zasedání, myslím si, že spolupráce by měla být uší a ještě jenom jedna věta. Myslím si, že to, co řekl pan komisař na slyšení, že budeme více dbat na chudobu a na hlad eh, více než na klimatické změny. Děkuji. Děkuji a nyní za socialisty a demokraty. Na čtyři minuty Patricia Toja. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane komisaři. Srdečně vás zde vítám. Je to naše první setkání v tomto plenárním sálu a téma je skutečně důležité. Skrývá se za ním značně dramatická realita. Pokud eh, se podíváme blížeji na toto téma, tak vidíme, že není možné se mu vyhnout. Je to tragická realita, ale je možné něco udělat, problém vyřešit. Známe příčiny těchto fenoménů a vidíme, jaké jsou dopady. A myslím si, a právě to již řekla i kolegyně, že je možné tento problém řešit. A proto je třeba, abychom převzali odpovědnost. Pokud to možné je, tak to musíme učinit. Problém je, zda chceme, zda chceme využít nástrojů a zda chceme tyto nástroje využít přiměřeným způsobem. Fenomén podvýživy dětí má i jisté skryté formy. Mám tím na mysli skrytý hlad, který není tak jasně viditelný. Ehm, nejsou to takové ty jasné obrázky od nevládních organizací a humanitárních pracovníků, ale je to také hlad, který existuje a který brání dětem ve vývoji. Fenomén skrytého hladu je také problém, který bychom měli řešit třeba abychom učinili vše, co je v našich silách právě v těchto dnech a to proto, proto že slavíme 25. výročí práv dítěte. Děkuji všem stínovým zpravodajům, děkuji všem, kteří se podíleli na práci na tomto usnesení. Doufám, že se do práce zapojíme všichni, nejen výbor DV, ale celý parlament a důležité je, aby přesně takto se tohoto úkolu chopila i komise s plným odhodláním a přesvědčením. Nechci, a tady hovořím za sebe, abychom slavili pouze to 25. výročí, je, dál, abychom, je důležité, abychom se i dále angažovali. Je třeba, abychom měli měřitelné výsledky. Hovořili jste se o číslech, ano, ale pak je důležité také měřit efektivnost. Víme, že Zdroje, které jsou k dispozici pro mezinárodní rozvoj i zdroje z EU, se často nevyužívají dostatečně efektivně, ale my nesmíme dopustit, aby se zdroje ztrácely. Je třeba jasně kontrolovat efektivnost, abychom přesně věděli, co se s těmi penězi nakonec děje. O to se musíme velmi snažit. Vy jste hovořil o plánech, dále jste hovořil o tom, že je třeba měřit efektivnost abychom přesně věděli, jak můžeme věci změnit. Prosím, zohledněte toto vše a spolupracujte úzce s parlamentem, neboť my v našem výboru máme skutečně kompetentní osoby, které se s plným nasazením věnují tomuto tématu a kteří si přejí, aby se zavedly skutečně efektivní opatření. Již výsledků jistých již dosaženo bylo, paní McEwen o tom hovořila, Evropa by měla být hrdá na tyto výsledky. Na druhou stranu se nám tento fenomen objevuje v oblastech, kde dříve nebyl, například v důsledku spekulací s potravinami v kontextu hospodářské krize. Prosíme vás, zapojte i všechny své kolegy, abychom měli skutečně komplexní celostní přístup k této věci a abychom dokázali vymítit příčiny tohoto fenomenu. Často to souvisí s zemědělskou či obchodní politikou. A možná bychom měli mít jiný přístup v oblasti finanční politiky, například, aby nebylo možné spekulovat s potravinami. A poslední poznámka. My jsme mm, prostudovali celou řadu dokumentů, které se týkají této záležitosti a vyplynulo nám z toho, že Role žen je tady zcela zásadní. Jsou tam údaje, které, ze kterých nám naskakuje až husí kůže. Eh, ženy jsou hlavními eh, výrobkyněmi potravin, ale že 60% jsou ony podvyživené. Ony eh, provádí zemědělskou činnost, ale půda jim nepatří. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní vystoupí za EKR pan Jackevič. Máte 1,5 minuty. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, předvčerem předčerejškem jsme zde měli papeže Františka, který říkal, že nemůžeme přihlížet, když nám miliony lidí umírají každoročně s hladem, zatímco máme spoustu potravin, které vyhazujeme. 1,3 celé miliona tun potravin ničíme ročně na základě informací OSN. Žádné kroky komise, žádné dotace v této oblasti boje proti podvýživě nepřinesou výsledky, pokud nezměníme právní pravidla a vůbec praktiky v oblasti mhm. potravin a živin. Když zde hovoříme neustále o tomto dokumentu, tím nic nedokážeme, protože víte, že dochází ke spekulacím s potravinami, s jejich cenami, vyhazujeme tuny těchto potravin, aby nedošlo k spadnutí jejich cen. A ti, kteří v podstatě se tím živí, tak v podstatě um, ti, kteří um, tyto problémy zvyšují, tak v podstatě nejsou vůbec, vůbec postihováni. My bychom měli samozřejmě se snažit i o to, aby ženy eh, byly aktivnější ve všech těchto oblastech. My musíme si ovšem říci jasnou pravdu. Je to ve velké míře právě naše evropská legislativa, která umožňuje neetické praktiky v této oblasti produkce potravin. Pokud chceme bojovat proti této metle lidstva, proti hladu našich dětí, musíme přijmout jasná rozhodnutí a změnit především legislativu v této oblasti, regulace, která které nám vlastně neumožňují nic udělat pro zlepšení eh, života těch nejchudších. Proto prosím, pane komisaři, ke konkrétním krokům z vaší strany, tak aby došlo ke změně právních předpisů a mohli jsme konečně řešit tento problém. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní za skupinu ALDE je to pan Louis Michel monsieur le, président, monsieur le commissaire. Vážený pane komisaři, vážený pane předsedo, je to taková tichá krize, kterou žijeme v celém rozvojovém světě. A to, že se věnujeme této problematice u nás, ano, musíme skutečně reagovat na tuto politickou, ekonomickou metlu lidstva. Je to rozvojová metla lidstva, potřebujeme koherentní přístup, jde o etické záležitosti. Vidíme, že se zde, samozřejmě, že to má, že to sebou nese i mnoho kolaterální ekonomické záležitosti, jak už jsme se o tom zmínili, miliony, deseti miliony dětí, 165 milionů dětí trpí podbíž život na celém světě a první tisíc dní života je přitom zásadních pro naše děti a toto samozřejmě víme, že tím trpí především Saharská Afrika, Sahel, chudé oblasti a proto se ptám, jakým způsobem budeme reagovat na příčiny tohoto zla. Nemůžeme samozřejmě hovořit pouze o soběstačnosti potravinové. Já samozřejmě mám velikou důvěru ve vás, pane komisaři, já jsem byl na vašem slyšení a skutečně jsem přesvědčen o tom, že jste si vědom této problematiky. Ovšem, velice bych rád viděl, aby ve vašem plánu, ve vašem přístupu jste vzal v potaz jednak potřebu transversální politiky, protože potřebujeme samozřejmě reagovat na podvýživu, ale nesmíme zapomínat ani na samostatnost v oblasti eh, potravin, soběstačnost. A ano, to mm, já, především pokud jde o příslušnost k půdě, protože bohužel v Africe dochází k tomu, že lidé jsou, mm, lidem jsou, je odnímána půda, má to obrovské, obrovské dopady, znehodnocování půdy, dále je to otázka vzdělávání, dále je to přenos technologií z naší strany, abychom zlepšili produktivitu, abychom zlepšili výnosy těchto produkcí, mm, Mm, ano, samozřejmě skandální záležitosti, finanční, různé skandály, spekulace, pokud jde o ceny potravin, dále je to otázka žen, která by, které by měly hrát větší, větší roli v této oblasti, především v ekonomickém světě, v Africe. Čili, pane komisaři, skutečně my věříme, že přijdete s plánem, který bude rozsáhlejší a který bude pokrývat celkově tuto problematiku. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní vystoupí paní Serena Rodriguez na 1,5 minuty. A obrigada, prezident. Děkuji, paní, eh, pane předsedo. Hlad zabíjí lidi a miliony dětí na jihu trpí podvýživou, ale také na jihu Evropy trpí děti podvýživou. V mé zemi v Galicii máme více než 20 dětí, které žijí pod Prahem chudoby. Eh, dnes ve Španělsku 60 osob jsou v riziku, eh, tedy o 60 více lidí má eh, čelí riziku chudoby než dříve. Příčina této situace spočívá v politikách, která Evropská unie dovolila, že dovolila, že na národní společnosti ukradly národům jejich bohatství, okupují jejich země, a nutí je do, dohodám o volném obchodu, které ruinují národy. Takovéto politiky nejsou řešením pro pro hlad a podvýživu na jihu. A Politika trojky vedla k tomu, že dokonce i na severu se rozšířil hlad a podvýživa. Pane komisaři, změníte radikálně neoliberální politiky Evropské unie eh, s takovými opatřeními, jako že skončujete s politikami toho, že náš okrádají nadnárodní společnosti. Skoncujete s dohodami o volném obchodu? a budete se snažit mít vhodné zemědělské politiky, změnit zemědělskou politiku tak, aby byla lepší, tak, aby lidé měli potravinovou svrchovanost. Pokud nepřijdete s takovými to opatření, tak veškeré vaše slova budou slova marná a příští rok zde opět budeme a budeme pouze sčítat počet osob podvyživených a počet osob, které zemřely hladem. Děkuji. Děkujeme. A dalším je paní Hojbuch za zelené. Prosím. Děkuji, pane předseda. Dnes eh, hlasujeme o důležité zprávě, protože je skutečně ostudné, že stále ještě existují miliony dětí, které trpí hladem a že každých několik minut umírá jedno dítě smrtí hlady. Já děkuji mnohokrát paní McEvans, že v této zprávě nehovoříme pouze o podvýživě, ale také o nedostatečné výčivě, neboť nestačí, že děti dostávají dostatečný počet kalorií, tak aby mohly zdravě růst a vyvíjet se, odpovídající podle svého věku, potřebují vyvážené mm, potraviny, vyváženou výživu, vitamíny, stopové prvky a tak dále. Toho ovšem nedosáhneme, pokud budeme i nadále Eh, podporovat eh, běžné monokultury, které vytlačují diversifikované systémy pěstování s různými typy zeleniny a obilí a tím také vytlačujeme produkci důležitých mikroživin. Tady eh, vyzývám EU, abychom jasně řekli, že je zde právo na výživu a podpořili zprávu, která o tomto hovoří, že lidé musí mít právo na to, aby se mohli sami sebe živit. Role zemědělství a tato zpráva také ukazuje na roli zemědělství v oblasti klimatických změn. Proto je důležité podporovat malé zemědělce, neboť oni mají potenciál eh, tak, aby pěstovali eh, různorodé potraviny a živiny, které budou vstřícné vůči klimatu. Malí zemědělci mají potenciál vyrábět spravedlivé potraviny přímo na místě, které budou plné kvalitních živin. Oni mají ten potenciál rozšiřovat, budovat zemědělství, protože původní pěstování je velice dobré, protože podporuje dopravu a obchod eh, v místních regionech, eh, vytváří se tak pracovní místa a je to vlastně první krok z chudoby. Ale bez půdy není možné pěstovat potraviny, což znamená, že je třeba chránit tradiční práva na půdu. Znamená to, že je důležité zajistit přístup k půdě pro místní obyvatelstvo a to zejména pro ženy. A není možné, aby vyhrál ten, kdo položí na stůl více peněz. Tady je důležité, aby místní, lokální obyvatelstvo bylo vítězem a ne, musíme čelit dalším záběrům půdy. Investice do zemědělství jsou nezbytně nutné. Jsou nutné pokud v rozvojových zemích chceme bojovat proti hladu a chudobě. Ale ne každý typ investice do zemědělství je vhodný. Pokud soukromí investoři nakonec vlastně zbaví lokální obyvatelstvo jejich vlastních zdrojů, či je o ně okradou, aby čímž vlastně místní obyvatelstvo nemůže pěstovat a velké koncerny takto eh, mají produkci pro celosvětový trh a vysoké marže, tak toto nepomůže žádnému dítěti. Obchodní dohody musí zohledňovat v budoucnosti právě tento aspekt. Protože v opačném případě takovéto země budou čím dál tím více závislí na mezinárodních trhech s komoditami a na výkyvech cen na těchto trzích. Budou závislí na spekulicích s potravinami a na burzovním vývoji, který bude rozhodovat o tom, zda večer půjde dítě spát nasycené či hladové. To je na výsost nemorální a musíme proti tomu bojovat. Chudoba a hlad je to je něco, co můžeme vymítit pomocí toho, že budeme dostatečně podporovat místní zemědělce a pro země, o které, to, o které jde, je to jediná možnost, jak získat potravinovou suverenitu. Potřebujeme další ekologizaci systému pěstování, abychom je přizpůsobili klimatickým změnám, neboť právě tyto země budou jako první postižený klimatickými změnami a jejich dopadem. Toto jsou zásadní elementy v boji proti hladu a chudobě. Děkuji. Jako další má slovo za EFDD pan Bašír. Vážený pane předsedo, um, vážení poslanci, já se pamatuju před 30 lety v roce 84 Bob Geldof orga, zorganizoval koncert Live Aid, aby pom, našel prostředky na pomoc Etiopii. Uh, Vážení pane poslanci, můžete se postavit, prosím, abychom vás viděli. To je jedna z podmínek jednacího řádu. Dobře, takže prosím od začátku. Vážení poslanci, na komisaři, před 30 lety v roce 85 Bob Geldof a další zorganizovali koncert Live Aid, který měla jít prostředky pro hladomor v Etiopii. Nyní nám hrozí nový hladomor v Etiopii, protože z důvodu e, kontroly e, vodního toku Nilu. Na rozdíl od demokratické Etiopie, e, egyptský vojenský vládce způsobuje problémy a pokouší se uplatňovat koloniální právo na Nil to není udržitelné. Myslím, že Etiopie, která přispívá 80% eh, vody do no, Nilu, by k němu měla mít přístup nejenom pro výrobu elektřiny, ale také pro zemědělství, eh, výživu a vodu pro občany. Měli bychom eh, brát na vědomí právo na vodu pro všechny země regionu. Děkuji. A nyní má slovo pan Majer na jednu minutu za nezařazené. Vážený pane předsedo, 165 eh, eh, eh, milionů dětí pod, do pěti let jsou podvýženy. 6 milionů dětí umírá na podvýživu ročně. V tomto světě to je velmi smutné a současně to velká hamba pro nás. Podvýživa vede k konfliktům a sociální nejistotě Cíle milénia OSN již dosáhly mnohého. V roce 90 to bylo 18%, eh, nyní je to 11%, přesto eh, zůstává počet podvyživených dětí neakceptovatelně vysoký. Hlavním důvodem hladu je pída. Velký význam přikládají experti vzdělání ženám, právě co se týče nedostatečné výživy, které vede k vyššímu umrtnosti dětí. Eh, pomoc eh, postiženým regionům, to znamená lepší využití rozvojové pomoci evropských i národních prostředků je nutné optimalizovat. Děkuji vám. Děkuji. Jako další má slovo pan Ivo Štýr. Dvě minuty. Pane předsedo, pane komisaři, i přes úspěchy rozvojových cílů milénia zůstává faktem, že téměř miliarda lidí trpí hladem. 225 dětí do, pět, dětí do pěti let jsou podvyživených. Technologický pokrok umožnil, aby bylo dostatek potravy pro všechny. Přesto děti stále umírají hladem, jsou stále podvyživené, to je skandál. Popež jak řekl papež, doufám, že jsme nejenom vyslechli a zapomněli jeho poselství, protože jsme je podpořili velkým aplauzem. Přijali jsme rezoluci v rámci nového rozvojového rámce a požádali jsme Evropskou unii a mezinárodní společenství, aby se vyrovnala s příčinami hladu. Některé tyto příčiny byly zmíněny když se zamyslíme nad poselstvím jeho eh, svátosti, tak bychom měli vědět, že sobecké chování politiků a lidí, kteří se zaměřují jenom na sobecké zájmy, jsou příčinou tohoto problému. A jako křesťanský demokrat chci zdůraznit, že mm, problém podvýživy dětí ukazuje, že důstojnost lidského života musí být chráněna od samého začátku, aby byly plněny výživové cíle. prvních leta života dítěte jsou nejdůležitější, včetně těhotenství. Takže nestačí říci, že chceme chránit lidský život od začátku. Musíme mít komplexní politiky, které by umožnily dětem přístup k jídlu a vzdělání. Tady musíme dělat víc. Proto jsem rád, že komise chce investovat 3,5 miliardy a že chce lepší k úspěšnosti těchto programů. Čekávám, že rada také podpoří cíle parlamentu ehm, vyhlazení tedy hladu, to je nulová, nulová, nulová míra. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Zde v této naší místnosti v tomto našem hemicyklu nám papež připomněl zodpovědnost Evropy v boji proti chudobě a hladu ve světě. Právo na jídlo, na potraviny bude garantováno pouze, pokud budeme reagovat opravdu na straně lidí, kteří trpí hladem a podvýživou. Co to znamená politicky a legislativně? To, že zajistíme konzistentnost mezi našimi interními a externími politikami Evropské unie. Potřebujeme jasné závazky snížit hlad ve světě a udělat správnou volbu ve všech našich politikách, v zemědělství, energetice, rybolovu. Pouze tímto globálním přístupem, pane komisaře, bude Evropa skutečně schopná udělat něco v boji proti podvýživě dětí a proti hladu ve světě. V tomto usnesení opakujeme to, že Evropa již nechce tolerovat stávající skutečnost, to, že v některých rozvojových chudých zemích jsou děti hladovějící, zatímco jsou tam plné sklady potravin jako výsledek často spekulace s komoditami a cenami potravin. Děkujeme paní Desarnes. Toto je samozřejmě obrovský problém, je to metla lidstva, podvýživa dětí. My bojujeme proti této metle lidstva samozřejmě dlouhodobým způsobem, chceme mít dobrou politiku v této oblasti. Otázka vody, vzdělávání, mm, soběstačnost, řízení v oblasti do hospodářství. To je všechno důležité. Ovšem, pokud chceme okamžité výsledky, pokud chceme zachránit děti, tak musíme změnit toto paradigma. Musíme umožnit rozvojovým politikám státům skutečně využívat i humanitárních výsledků v této oblasti. Víme, jak snížit dětskou úmrtnost. Udělali jsme to v Sahelu, například díky různým humanitárním akcím. Víme, že jeden milion dětí tam um, prošlo tímto programem v průběhu posledních od roku 2006, dále různé například eh, potravinové balíčky, dále různé pomoci v oblasti zaměstnanosti. Evropská eh, světová banka velice ocenila tento globální přístup a právě proto bychom chtěla říci, že eh, pokud jde o jedenáctý program FED, abychom vzali v potaz všechny tyto, všechny tyto záležitosti, abychom opravdu pomohli všem dětem ve světě těm, které dneska trpí výživou, aby zítra už trpět hladem nemuseli. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní paní Hazeka, jeden na půl minuty. Pane předsedo, celosvětově se vyrábí dostatek potravin pro to, aby se mohli nasit všichni a přesto miliarda lidí jde večer spát hladová z toho 150 milionů dětí. Pro nás je to naprosto nepřijatelné. Nejdůležitějším důvodem pro hlad a podvýživu je něco, co se nevždy jasně popisuje, ale to je v podstatě naše zemědělská politika, naše spotřebitelské vzorce. 10 miliard lidí by planeta mohla uživit za předpokladu, že přestaneme největší podíl našich pěstiteckých produktů používat jako krmivo pro zvířata a jako biopalivo. 70% zemědělské plochy se používá pro krmení zvířat, ne pro výživu dětí. Je tedy třeba radikálně zreformovat naši zemědělskou politiku. Musíme přestat platit 363 milionů subvencí našim zemědělcům a není možné, aby přebytky z našeho zemědělství se za dumpingové ceny prodávaly do rozvojových zemí. Musíme jinak spotřebovávat, musíme jíst, jíst méně masa. Každých pět sekund zemře jedno dítě hlady, zatímco já tady hovořím, již zemřelo 18 dětí hlady, to je nepřijatelné, musíme proti tomu něco udělat a proto podporuji opatření, která navrhla paní zpravodajka a navíc jsme toho názoru, že, že by měly být odstraněny subvence pro zemědělce. Děkuji. A jako další si vyslechneme na dvě minuty paní Hautalu. No to je nesmírně důležitá otázka, vážený pane předsedo. Nedostatečná výživa, podvýživa dětí, to je zásadní problém. Ovšem jsou zde i jiné aspekty. Víme samozřejmě, že například i mentální zdraví dětí trpí, protože pod věkem pod pěti lety právě dochází k tomuto zásadnímu rozvoji dětí. Evropská komise bere tuto záležitost vážně. Pan komisář Eh, řekl jasně, že Evropská unie může, organizo- může reagovat i na úrovni mezinárodní organizací, OSN, jiných orgánů. My jsme mm, bohužel často se věnovali například v zemědělství monokulturám mm, a já si myslím, že bychom měli spíše zavádět akroekonomické přístupy i ve zvláštní zprávě OSN je prosazován tento postoj, tento přístup diversifikovaného zemědělství. A dále jsou to matky, ženy, které často pracují na afrických polích, by mohly právě v tomto eh, ohledu udělat hodně a poskytnout eh, i svým dětem různorodou výživu. Ráda bych rovněž obrátila vaši pozornost na to, o čem hovořil pan kolega Michel. Ano, je zde samozřejmě obrovský problém i pokud jde o půdu, o její využívání, zneužívání. Dále jsou to různé kontrakty, dohody volného obchodu mezi Evropou a jinými e, zeměmi. My samozřejmě nechceme, aby nadnárodní společnosti mohly vyvlastňovat, získávat tyto obrovské lány půdy a zabírat je místním e, lidem. Dále je to organizace FAO, která připravila takové dobrovolné hlavní směry pro provádění průzkumu v této oblasti. A já skutečně doufám, že tyto hlavní směry, tyto dobrovolné hlavní směry, tento dokument se stane povinnými eh, hlavními směry. Musíme vzít konečně v potaz problémy zemí, které se potýkají s tímto problémem. Děkujeme a nyní má slovo pan Korao na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. UNICEF, Světová balka a OSN říkají, že dětská umrtnost u dětí do pěti let v posledních 20 let poklesla, což znamená, že 100 milionů dětí bylo zachráněno. V roce 2013 zemřelo 6,3 miliony dětí do pěti let. Hlad je stále nejčastější příčina dětských úmrtí a 80% těchto dětí žije v Africe a v Jižní Asii. Výbor DV odvedl dobrou práci, ale je třeba učinit ještě více a zajistit to, aby se dospělo k lepším výsledkům. V tomto smyslu vyzývám poslance, aby podpořili náš pozměňovací návrh. Eh, jedná se o dodávky vody a energie, tak aby chudí lidé v rozvojových zemích mohli žít samostatně každý den umírá 17 tisíc dětí, nemůžeme ztrácet čas diskusemi neboť já tady hovořím a za tu dobu již zemřeli další dvě děti. Děkuji. Pan Fontoulis má jednu minutu. Milí kolegové, milé kolegyně, víme, že toto je obrovský problém, který postihuje děti a mladší pěti let. Je to obrovská, obrovská metla lidstva. Je to záležitost, která je propojená i s dětskou, obrovskou dětskou úmrtností. Výživa dětí v jejich prvních dnech života je nesmírně důležitá pro jejich mentální zdraví, pro jejich kognitivní funkce, pro samozřejmě i jejich možnosti do budoucna, ekonomickou aktivitu, a to nehovoříme o dětech, které žijí někde ve vzdálených zemích, ale často i v Evropě, na které měla dopad například eh, politika různých evropských memorand, trojky, například v Řecku, u nás. Kvůli nezaměstnanosti naše lidé mají problémy mm, poskytovat dostatečnou, eh, dostatečné potraviny, výživu eh, svým dětem. Často se učitelé vzdávají části svých platů, aby mohli pomoci poskytovat potraviny dětem ve školách. To je opravdu šílená situace. My nejsme schopni opravdu poskytnout kvalitní politiky našim dětem a snažíme se pomáhat dětem v subsárské Africe. Děkujeme, říká pan předseda a nyní je to pan Benta. Pane předsedající, pane komisářu. Vážený pane předsedo, vážená, vážený pane Eh, komisaři, ano, je to obrovský problém světa. Dosáhli jsme sice určitého velkého pokroku, snažíme se eh, snížit o polovinu eh, podvýživení dětí v rozvojových zemí. Ovšem tento problém zatím ještě nez, nezmizel a proto podporuji ten, toto usnesení, protože obrovským problémem této oblasti je především chudoba v Jižní a v Asii, v subsárské Africe. UNICEF hovoří o tom, že pod vyživou trpí okolo 100 milionů dětí na celém světě, 50 milionů dětí obrovskou podvýživou pod pěti let. Dále jsou to děti, které trpí, um, které trpí nedostatečným růstem. To jsou další 10 desítky milionů dětí, oslabuje to intelekt dětí, oslabuje to jejich možnost dosažení dobrých školních výsledků a i možnosti do budoucna nalezení práce, dostatečné práce, nedostane se z tohoto začarovaného kruhu chudoby. A právě proto v, tomto, v této zprávě, o které jsme hovořili včera, kterou, o které jsme hlasovali ohledně eh, rozvoje po roku 2015 eh, pan zpravodaj hovořil především o chudobě, boji proti chudobě a chudobě dětí. Já jsem členem výboru DV a chci, abychom pomáhali rozvojovým zemím, abychom jim pomohli v tom faktickém rozvoji do budoucna, aby jsme jim umožnili soběstačnost, musíme samozřejmě pomáhat eh, především v urgentních za eh, případech, kde trpí celé rodiny, podvýživa je nesmírně nebezpečná pro těhotné ženy, může to znamenat obrovské, obrovský dopad eh, na plot Um, dítěte. Dobře živené děti se dobře učí a právě proto si mohou zajistit sobě i svým rodinám kvalitní podmínky života, zatímco v současné době každých pět vteřin umírá jedno dítě. Já si myslím, ale dámy a pánové, že bychom to měli a mohli změnit. Děkujeme, říká pan předseda a nyní paní Mici, půl minuty. Pane předsedo, ve svém projevu tomto parlamentu papež řekl, že neakceptovatelné, aby miliony eh, lidí umírají hlady, když my máme na stolech tolik jídla. Myslím, že s tímto všichni souhlasí, ale co proti tomu uděláme, aby lidé na celém světě netrpěli hradem? Miliony dětí trpí hladem a to vede k jejich smrti. Je třeba něco udělat na globální úrovni aby děti nejen měly dostatek jídla, ale měly vyváženou dietu. Také těhotné ženy, eh, kde má hlad mm, trvalé důsledky na jejich děti. Tady musíme dbát především mm, mm, prvních dnech, kdy je eh, to eh, výživa pro rozvoj rozhodující. Dále vzdělání. Vzdělání dává potenciál do budoucna a také umožňuje udržitelný rozvoj a lepší sociální situaci. Eh, mělo by to být součástí, eh, toho by mělo být vzdělání, výchova vzdělané generace, která by byla schopna vést důstojný život. To je v investice do budoucnosti. Eh, výchova lidí, kteří budou schopni zajistit svůj živobytí a živobytí svých rodin. Co plánuje komise, aby se budoucí generace vyhly smrtelné pasti hladu a bídy? Děkuji minutu a půl paní Becera. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, děkuji také paní McEvan za vynikající zprávu. Téma podvýživy dětí se netýká pouze rozvojových zemí. I v Evropě jsou velké země, jako například Španělsko, kde je situace skandální. Ve Španělsku žijeme, které nedostává každodenní výživu, která, by byla, která je nutná a potřebná pro jejich rozvoj. Nedostávají ty živiny, které potřebují proto, aby se z nich stali hodnotní občané. Jde o to, abychom bojovali proti hladu ve rozvojových zemích, ale jak chceme vyřešit problém hladu v rozvojových zemích, když nejsme schopni ho vyřešit ani u nás doma. Hovořilo se tady o zemědělství, o přístupu k vodě a ke vzdělání v rozvojových zemích. Potřebujeme univerzální vzdělání a dobrou výživu i u nás, neboť na tom závislí budoucnost dětí a je naší odpovědností, abychom proto něco v současné době učinili. My jako jako dospělí neseme tuto odpovědnost. Děkuji a jako další pan Diaz de Mera. Děkuji. Děkuji. Právo na výživu je morální povinnost pro nás, pro všechny. Miliony lidí pod pěti lety trví pod výživou. 52 milionů dětí trpí akutní pod výživou. To je velká výzva, které se musíme postavit a to rychle. Iniciativa, o které dnes hovoříme, přichází ve vhodný okamžik. V úterý jsme dnes hlasovali a velkou většinou jsme přijali usnesení, které se týká rozvojové politiky po roce 2015. Situace je jasná, výzva je jasná. Potraviny jsou základním právem. Přístup k potravinám je základní právo. Musíme dosáhnout našeho cíle, abychom vymítili ze světa hlad. Musíme se snažit bojovat proti hladu a proti podvýživě a také proti skrytému hladu, což platí obzvláště pro děti a pro kojící matky. musíme v naší rozvojové agendě po roce 2015 mít jako přednostní cíl boj proti podvýživě ve všech oblastech do roku 2030 a v popředí našeho zájmu musí být dítě a jeho zájmy. Je třeba odstranit podvýživu dětí, což samozřejmě znamená, že je třeba v mnoha oblastech zlepšit situaci v rozvojových zemích. Týká se to hygieny, rybolovu, zemědělství, ochrany přírodních zdrojů, zdravého životního prostředí, zdravou situaci pro život žen. A dále je třeba zlepšit rodinné zemědělství a zajistit dobré obhospodářování půdy celkově. Děkuji. A nyní pan Tarabela na minutu. Milí kolegové, dovolte, abych i já zdůraznil to, že tato nespravedlnost v oblasti dětské podvýživy, tak to v podstatě znamená, že eh, dokonce i malé děvčátka jsou diskriminována proti malým chlapcům. Eh, například třikrát více trpí podvýživou než chlapci ve stejném věku pod eh, pěti lety života dále velice často eh, umírají, častěji než malí chlapci. To znamená, jsou zde i kulturní, různé náboženské překážky, dále je to diskriminační postup eh, právě proti těmto malým dívkám. Měli bychom se snažit prostřednictvím různých mezinárodních organizací, například OSN, bojovat proti těmto eh, eh, problémům. Například, kdyby ženy měly větší přístup nebo stejný přístup jako muži eh, v oblasti zemědělství, tak by mohly zvýšit o 20 produkci v této oblasti. Máme zde asi 100-150 milionů eh, lidí, kteří trpí hladem a které bychom mohli tímto způsobem odstranit. To znamená, že zde vidíme opravdu takové nerovné, nerovný přístup vůči dívkám, poté vůči zemědělkám. Měli bychom bojovat proti, eh, i tímto způsobem proti podvýživě v rozvojových zemích, čili vzít tuto nerovnost v potaz. To je podle mého názoru opravdu zásadní. Děkuji a nyní má slovo pan Kukan. Děkuji Děkuji, pane Téměř jedna miliarda lidí ve světě trpí hladem a 2,6 milionů v rozvojových zemí zemře každý rok na podvýživu. V Mali se odhaduje, že do konce roku 2014 bude trpět v této zemi akutní podvýživou asi 500 tisíc dětí. Příčiny dětské podvýživy jsou různé a za drtivou většinou z nich stojí lidský faktor, což znamená, že je možné se jim vyhnout. Často jsou to konflikty a politická nestabilita. Potřebujeme proto více metod, statistik a monitorování důsledků různých typů konfliktů na děti a jejich výživu. Vlády rozvojových zemí musí vytvořit prostředí pro lepší výživu dětí a lepší péči o děti. Právě proto je třeba lépe koordinovat národní plány a strategie. Z naší strany by komise a členské státy měly mobilizovat dlouhodobé finanční zdroje a investice v oblasti výživy a efektivně spolupracovat s mezinárodními organizacemi. Finanční pomoc investice a finanční zdroje jsou nesmírně důležité v boji proti hrozbě akutné podvýživy v rozvojových zemích. Avšak v mnohých případech jako příklady mohu uvést právě Mali nebo Sýrii. Zastavení konfliktu, zabránění násilí a vytvoření politické stability prostřednictvím diplomatických a politických jednání je stejně důležité jako zahraniční finanční pomoc. Děkuji za pozornost. Děkujeme. A nyní pan Kaputo na jednu minutu. Podvýživa dětí hlad ve světě, to by měla být priorita pro EU. Komise musí připravit seriózní politiky. Příliš mnoho dětí nemá šťastné dětství. Jsou to stovky milionů dětí, které trpí pod výživou, což bude ohrožovat jejich na další vývoj v rozvojových zemích. Je to důvod, příčina 2,6 milionů úmrtí dětí. Je to hlavní příčina úmrtnosti dětí. EU musí zintenzivnit svoje úsilí Komplexní přístup by vyžadoval mm, mm, řízení více sektorů, zdravotnictví, školství, zemědělství. Integrovaná opatření by měla vykořenit tento problém. EU musí spolupracovat s OSN, G20, G8 rozvojovými zeměmi, aby se podporovaly taková opatření která nebudou ohrožovat potravinové sektory a aby se rozvíjel udržitelným způsobem hospodářství, aby byly zabezpečeny potraviny pro domácnosti. Děkuji, paní Šupka. Děkuji. Um, Garila, eh, nositel eh, k Nobelově ceny Gavrila Mistral řekl, že eh, jsme udělali hodně chyb, ale největší chyba je nechat děti svému osudu. Mnoho věcí počká, ale děti nepočkají na jídlo, protože oni rostou, jejich kosti se vyvíjejí, tkáně, všechno roste a nemůžeme jim říci, počkejte, zítra. Potřebují jídlo dnes jak, eh, čím jsme eh, eh, ten, celý tento, tento čas vlastně využili. My jsme jim vplýtvali. Já jsem si jistá, že vy chcete mm, tento cíle dosáhnout a proto vítám vaše úsilí koordinovat globální úsilí s um, úsilím EU a jistě ehm, plánujete poznovu posoudit efektivitu těchto politik, až budete spolupracovat s tímto parlamentem, chci poděkovat paní Even, že eh, toto téma eh, udržuje v popředí našeho zájmu, především v kontextu přijetí rezoluce o globálního rozvojového rámce. Pape Fráně, Papa Fra, Pape Fráně, Musíme si také eh, pamatovat návštěvu připomenout návštěvu papeže, který nám v tomto parlamentu sdělil, že nemůžeme jenom eh, stát eh, a nic nedělat, eh, když se na světě tolik plítvá potravinami. Musíme přijmout opatření, musíme udělat všichni, co bude v našich silách. Jsem si jistá, že rozvojové cíle milenia jsou chválihodné a že je možné dosáhnout mnohého, ale podaří se to jenom, pokud budeme všichni spolupracovat. Gracias, señor presidente en primer lugar quiero comenzar reconociendo el. Nejdříve bych chtěla uznat, jakou roli sehrává Evropská unie v oblasti rozvojové politiky a boji proti podvýživě dětí. Vytkli jsme si nové cíle po období po roce 2015, které se týkají dosažení cílů milénií, milénia. Komise tedy cíle má a my potřebujeme vyvinout značné úsilí, abychom situaci zlepšili. Dále je nutné, abychom měli plán, který zajistí realizaci to, co požaduje také UNICEF. Máme tedy tři velké cíle, které jsme se vytkli. Potřebujeme program pro prvních tisíc dnů života dětí, to bude takový základ. Dále potřebujeme posílit zapojení žen do rozdělování zdrojů, neboť pokud žena, která hraje v rodině důležitou roli právě s ohledem na výživu a potlavení, bude dobře zapojena, tak je to důležitý krok. Tedy potřebujeme vzdělávání pro ženy a děti, Děkuji a jako další paní Estada z Feragu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Každý rok umírá velký počet dětí v rozvojových zemích na hlad. Hlavní příčinou mudrosti dětí pod pěti lety je hlad. Proto musíme i nadále Eh, bojovat proti podvýživě dětí a zůstává to eh, mezi hlavními cíly pro rozvoj milénia po roce 2015. Je třeba zajistit dostupnost potravin, aby se snížil hlad. Ale všeobecně je problémem i zdravotní situace dětí a přístup k dobré zdravotní péči. Mnoho lidí nemá možnost vést zdravý život, platí to pro Ázii a Platí to pro Afriku, zejména pro Afriku subsaharskou. 56 milionů letí ve, dětí ve školním věku chodí do školy a zároveň trpí hladem. Což znamená, že žijí v nedůstojných podmínkách, že jejich růst a rozvoj je zpomalen a to celé má dopad na jejich život v dospělosti. Je třeba tedy v rámci rozvojové spolupráce zvýšit naše úsilí. My se tomuto problému věnujeme, ale je třeba učinit ještě více. Je třeba dát k dispozici nové finanční prostředky a je třeba jednat a uvažovat dlouhodobě. Nejde pouze o dostupnost, respektive o to dát k dispozici potraviny, ale jde také o jejich dostupnost, která bude přizpůsobena potřebám dětí, což znamená také to, že je třeba zajistit rovnost příležitostí. Pokud ženy, zejména v zemědělství, budou mít stejné příležitosti a možnosti a budou mít stejný přístup k službám jako muži, pak to bude velkou výhodou a tyto ženy a jejich děti budou v lepší situaci. Tímto směrem by se měly upřít naše snahy, přičemž je samozřejmě jasné, že nejdříve potřeba, aby byla dostatečná politická vůle. Děkuji paní Rodríkaš, děkuji. Děkuji tady hovořit, chci tady hovořit o rozvojových zemích, které trpí hladem. A bohužel ale hladem trpí i děti v Evropské unii, zejména v zemích pod takzvaným záchranným programem Trojky. Tady byl vytvořen hlad tím, že stát se vzdálil a podniky bankrotovaly v mé zemi, v Portugalsku dokonce školy musí zajišťovat teplé jídlo dětem. To jsou ty té školy, které i přes víkend otevírají své dveře, aby zajistili, že děti nebudou trpět hlady. A víte proč? Protože v mé zemi máme vysokou nezaměstnanost a děti neví, jak uživit, promiňte, rodiče neví, jak uživit své děti. V roce 2011 to bylo uprostřed krize asi 29% podkoleckých dětí bylo, eh, trpělo rizikem chudoby. Nyní v důsledku úsporných opatření trpí hladem asi 35 tisíc dětí v Portugalsku, ale také trpí eh, hladem děti v Irsku, Španělsku a Řecku. Co chce udělat komise eh, s ohledem na chudobu a hlad uvnitř Evropské unie? Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní je to pan Hejs na dvě minuty, prosím. Micro, Mikrofon, prosím, pane kolego. Mikrofon. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem rád, že se máme tuto zprávu, toto usnesení. Rád bych poděkoval paní McAven za odvedenou práci. Myslím si, že je velice důležité uznat, že jsme viděli v této oblasti zásadní pokrok v oblasti boje proti podvýživě v posledních několika letech. V následujícím roce, v roce 2015, nejenom pokud jde o cíle milénia, ale zároveň určité zaměření, zacílení Evropské unie, protože to bude rok rozvoje, náš Evropský rok rozvoje. Mělo by se to stát naší prioritou nejenom na půdě komise, ale i parlamentu a snažit se o další pokrok. Předřečníci se o tom již zmínili, pane předsedo. Každý den 22 tisíc dětí umírá v důsledku podvýživy. 90 těchto úmrtí je v Asii a Africe. Každá tato smrt eh, dalo by se jí předejít a my bychom měli zajistit politickou vůli, která by měla navždycky vyřešit tento problém. Hovořili se kolegové o podpoře zemědělců v rozvojovém světě, aby měli dostatečné technologie, nástroje, dostatečnou podporu. Zmínili jsme se o potřebě zlepšit výživu těchto dětí, udržitelný potravinový řetězec, dodávky potravin a zároveň jsme hovořili o potřebě toho, aby diskriminace, především diskriminace proti ženám byla rovněž řešena v rozvojovém světě. Pozice žen ve vzdělávání, v domácnostech, na pracovišti, i to musíme řešit a zároveň podpořit eh, kojení, či hm, bychom se vyhli například eh, pití kontaminované vody, a zároveň určitý plán. Plán, který bychom měli využít pro těch prvních eh, tisíc eh, dní života dítěte, první dva roky, které jsou zásadní v dalším rozvoji děti. Dále je to volatilita v oblasti cen potravin, potravinová bezpečnost, to jsou další problémy. A i když zde došlo k pokroku, je, čeká nás ještě hodně práce a pokud na tom budeme pracovat všichni společně s našimi partnery na celém světě, tak si myslím, že můžeme udělat ještě více. Vážený pane předsedo, děkujeme, říká pan předseda. A nyní část Catch the Eye. Mám zde osm přihlášek do diskuse. Všichni můžete vystoupit, pokud, pokud všichni dodržíte pouze tu minutu, kterou máte k dispozici podle pravidel. Tak, aby všichni mohli vystoupit. Pan Glasos je první, má jednu minutu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Eh, podvýživa dětí, špatná výživa dětí, to je, to skutečně hovoří za své, eh, za, protože to hovoří za vše, protože to znamená, že si uvědomíme, že tento fenomen zde existuje, že to skutečně je pravda. Já souhlasím s tím, co bylo řečeno před řečníky. Ovšem nestačí to pouze zde nějakým způsobem říci otevřeně. My musíme se pídit po důvodech tohoto problému. A to je podle mě systém. Systém, který se snaží pouze který je pouze zaměřený na zisky, na kapitalistický přístup, celosvětový systém G20. A zároveň samozřejmě i války, které, kde, které probíhají ve světě, dále všechny finanční prostředky, které se využívají na prodej zbraní. Mě trošku překvapilo, že papež zde v parlamentu nevyjádřil nebo ne, nezahájil určitý boj proti obchodování se zbraněmi ve svém projevu. Protože si myslím, že pokud by naše politiky byly kvalitnější, tak si myslím, že bychom měli veškeré finanční prostředky, které poskytujeme, potřebujeme v této oblasti. Děkuji. Paní Gál má slovo. Eh, Mm, stovky milionů lidí jsou podvyživeny. Před několika dny proběhla druhá konference o podvýživě a schválila deklaraci o podporě boje proti podvýživy. Jako mm, předseda pracovní skupiny OSN v Maďarsku se hrálo výraznou roli při zpracování této strategie Eh, do roku 2025 by eh, měl pokles podvyživen, eh, počet podvyživených dětí poklesnou 40 To je výzva pro nás, pro všechny, pro Evropskou komisi. Chci upozornit, že zde v Evropské unii jsou již dobré iniciativy na boj proti podvýživy a hladu. Měli bychom jim věnovat pozornost. Například maďarský program zdravé, bohaté, eh, bohatá výživa pro malé děti. Tato iniciativa je známá a eh, dobré osvědčené praktiky se rozšiřují. To by mohlo pomoci i mimo EU. Děkuji. Děkuji. V dnešním debatě jsme slyšeli hodně čísel. Já chci říct, podpořit jenom jedno číslo a to je nula. Neměli bychom hovořit o 30 nebo 40 procentech, měli bychom mít jenom jediný cíl a to, aby počet hladovějících dětí byl nula protože je pro nás tak důležité těch prvních tisíc dnů života dítěte, aby bylo dobře živené, tak Evropská komise má povinnost zde v Evropě snížit eh, počet hladovějících dětí na nulu. Jenom v Maďarsku, v mé zemi, musí každý, eh, každé druhé novorozené dítě eh, se mm, otevřít perspektivě, že bude mít hlad. Neměli bychom radit jiným, ale řešit vlastní problémy. Pan Weigl, prosím. Děkuji, pane, děkuji, pane komisaři. Já jsem chtěl pouze upozornit na to, že mnoho problémů mají i děti, které žijí v uprchlických táborech. Je čím dál tím více uprchlíků a je čím dál tím více dětí uprchlíků a mezinárodní společenství tyto problémy včas neřeší. Problémy dětí v uprchlických táborech jsou čím dál tím horší a k dispozici je čím dál tím méně prostředků pro to, aby se tyto problémy mohly řešit. Mezinárodní společenství nejenom, že musí pomáhat lidem v nouzi, ale musí také přispět k tomu, aby veškeré činnosti byly lépe koordinovány. A to na celém světě. Musíme dětem pomáhat. A to nyní, v tomto momentu, kdy je ještě čas. Děkuji a nyní pan Marias. Ano, děkuji za slovo podvýživa dětí, to je jeden problém, světová chudoba, škrty, které mají, ekonomické škrty, které mají dopad i na děti na jihu Evropské unie v Řecku. Trojka, memorandum, to vše vytvořilo skutečnou humanitární tragédii. Tolik našich dětí žije opravdu pod hranicí chudoby. Mnoho nezaměstnaných. UNICEF hovoří jasně o tom, že děti u nás v našich zemích žijí pod hranicí chudoby. 45 našich dětí trpí tímto způsobem. Je to obrovský problém především pro mnohačetné rodiny. Vidíme to, že naše děti mají hlad, jdou s prázdným žaludkem do škol, do mm, škol

naše unie by měla působit i svým příkladem jak ostatně poukázal svatý otec a včera pan držitel sacharovovy ceny pan mukwege. pane předsedající Hlad a podvýživa dětí mají strukturální rozměr a příčiny velice konkrétní, což je například upřednostnění agroinstitucionální modelu, který se zaměřuje na vývoz a po léta se nedostatečně investovalo do zemědělství, opouštěla se zemědělská půda, rodinné zemědělství a malé a střední zemědělské podniky se likvidovaly, což je vlastně sektor, který eh, živí 60 chudých eh, lidí eh, na zemi privatizační politiky, liberalizační politiky, volný obchod, to vše má za důsledek opouštění půdy, koncentrace vlastnění půdy, takže půdu vlastní pouze několik málo subjektů, ale eh, na výživě závisí všichni. Takže je tady ne spravedlivý systém, systém, který utiskuje, vykořistuje. Musíme toto odsoudit. Je to bohužel politovní hodné, ale tady, když hovoříme o dětské podvýživě, tak vynecháváme tyto aspekty. Musíme bojovat proti dětské podvýživě, což je naší etickou povinností, které se nemůžeme vyhnout. A navíc je to otázka spravedlnosti. Děkuji. Děkujeme a nyní je to kolegyně Jakonsáry. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. I malý, malý krůček v této oblasti, malý pokrok v boji proti dětské podvýživě je zásadním krokem. Podobně jako pan Glekos, i já bych se ráda mm, zeptala, proč tato metla listva, proč tento obrovský problém. Analyzovali jsme to dostatečně, ovšem já si myslím, že to, co nás neklidňuje nesmírně v Africe, je právě ten zábor půdy, například bohaté arabské země, nadnárodní společnosti skupují tuto půdu malých zemědělců, protože vědí, že planeta prostě nebude schopná se dále mm, dostatečně v této oblasti nějakým způsobem rozšiřovat, nemáme zde dostatečné kapacity a proto to, jakmile máte, jakmile dominujete nad ornou půdou, tak se můžete rozhodnout, co budete produkovat, v jaké množství to budete produkovat a malé farmy, malé podniky zemědělské tím strašně trpí. Vede to samozřejmě poté k obrovským, obrovským problémům a um, rozkladu celého zemědělského systému v Africe. Je to neokolonialismus? Řekla bych, že ano. A Evropská komise by se měla právě zaměřit na africké země, především pokud jde o tento problém záboru půdy. Ano, děkujeme a nyní má slovo pan komisář. Prosím, pane komisáři. Děkuji, děkuji, vážený pane předsedo, děkuji za tuto opravdu zajímavou, hlubokou rozpravu, zajímavé názory. Příklad role žen, role místních zemědělců. A samozřejmě, že i problém spojený se správou, řízením, půdohospodářstvím. To jsou zásadní elementy naší dnešní rozpravy. Já osobně si myslím, že zrychlení těchto iniciativ, pokud jde o výživu, to, co, o co se snažíme na komisi, že je správný krok, to, že jsme výživu dali mezi naše priority rozvojové agendy. Členské země EU prokázaly jasný zájem o tento akční plán Evropské komise v oblasti výživy. Italské předsednictví v současné době připravuje závěry rady. I v tomto, které to samozřejmě rovněž zahrnou. My chceme zlepšit koordinaci mezi členskými státy v této oblasti akčního plánu a chceme samozřejmě, aby jsme byli průkopníky v této oblasti. My, jakožto Evropská unie, minulý týden jsme se měli mezinárodní konferenci o výživě, která jasně hovořila o tomto záměru více než 170 zástupců jednotlivých států vymítit podvýživu a snahu přijmout eh, římskou deklaraci o boji proti podvýživě. Proto vítám návrh usnesení Evropského parlamentu v tomto ohledu a zároveň iniciativu paní McEwen která předsedá výboru DEVE. Já upřímně věřím v to, že naše společné úsilí, naše úsilí skutečně vymítí podvýživo, navždy a připraví cestu k udržitelnému rozvoji. Ještě jednou, dámy a pánové, děkuji za tuto hlubokou a opravdu rozsáhlou debatu k tomuto zásadnímu problému. Děkujeme, říká pan předseda. A tím jsme ukončili rozpravu k tomuto tématu. Máme zde ještě návrh eh, tohoto usnesení, o kterém budeme hlasovat dneska v poledne. A dalším bodem na našem dnešním programu je rozprava která se týká případů porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Máme zde k dispozici hodin.